roku a já bych také chtěla poděkovat svým spolupracovníkům a také vaši, za vaši podporu. Děkuji vám mnohokrát, ukončuji diskuzi a budeme hlasovat zítra ve 12 hodin a tím pádem přerušuji naše zasedání. Budeme pokračovat zítra v hodinách, které máte uvedeny. Program byl uveřejněn na webových stránkách parlamentu a tudíž přerušuji dnešní zasedání.